Dámy a pánové, prosím, zaujměte svá místa, zahájíme naše zasedání. Vítám vás. Chtěla bych zde přivítat na tomto podvýboru pro eh, bezpečnost a obranu. Kterými posługują się stali członkowie podkomisji. Máme na tlumočení ty jazyky, které eh, mají stálí členové tohoto výboru je slyšet tlumočení do angličtiny, možná není slyšet, tak já ještě jednou začnu. Tlumočení tedy je zajištěno pro stále členy podvýboru SEDE. Co se týče našeho zasedání, můžete je poslouchat také na webstreamu. A nyní se budeme zabývat pořadem jednání také bych vám chtěla sdělit. A to jsme viděli v, zá, v zápise s informací, které máme, že paní eh, výkonná ředitelka Arno musela zrušit návštěvu našeho výboru. A my jsme tedy ji nahradili osobami, které eh, mohou hovořit o tématu. Eh, číslo čtyři to je eh, prezentace akčního plánu pro strategii námořní bezpečnosti. Je to iniciativa italské vlády, tedy předsednictví, které nám bude tedy také prezentovat tento akční plán a e, spolu s italským předsednictvím Evropská služba pro vnější činnost a e, Evropská komise. Bezpečnostní situace v Balckém e, moři je tedy nahrazeno. Já bych chtěla hovořit o situaci všech námořních oblastí, které souvisejí s tímto akčním plánem a s touto bezpečnostní strategií. Proto bychom strategii ve Středomoří a Baltského moře měli dále probírat, nehledě na to, že již o tom částečně budeme mluvit dnes a také se budeme zabývat otázkou piráctví v africkém rohu. A nyní budeme hovořit s panem Irisem Rikvelisem, z poradcem pro bezpečnost při NATO a e, také e, se zástupcem Lotyšska při NATO a současně budeme hovořit také panem Tomášem Šatkovským, předsedou Národního centra pro strategické studie z Polska. Pokud k tomu nemáte žádných výhrad, tak je pořád jednání takto přijat. Nyní přejdeme k bodu 3 na našem pořadu jednání a to je prezentace bezpečnostní situace v oblasti Baltského moře. Toto je e, následující pořad řečníků. Nejdříve promluví pan Iris Rikvailis, což je vojenský poradce eh, delegace lotyšské, následně pan Šatkovský a pak budou hovořit poslanci. Prosím, pane Rikvailisi, máte slovo. Thank you, Madam Fatiga. Um, good morning. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, děkuji vám všem za to, že jste mě pozvali do vašeho výboru, abych hovořil o tomto velmi důležitém tématu. Je to velká oblast a já určitě nebudu hovořit o všech věcech, které se týkají změn v bezpečnostní situaci v Pobaltí. Já se tedy zaměřím hlavně na vojenskou stránku věci a potom budu odpovídat na vaše otázky. Rád bych zde připomněl, že přes rétoriku Putinova režimu praktick, z praktického pohledu eh, postup Ruska v průběhu tohoto roku a také v průběhu minulého roku začíná už v době, eh, kdy se Rusko stáhlo se smlouvy CFI v roce 2007. Eh, také připomínám válku v Gruzii a okupaci asi 20 gruzijského území v roce 2008. To je vlastně proces, kterému se říká borojizace eh, Gruzie. Eh, potom eh, ne, nezapomínejme také na intervence a postupy na Ukrajině. Ve chvíli, kdy Ukrajina jasně projevila zájem vytvořit si užší vztahy s Evropskou unii. Ehm, všechno se sehnalo velmi, rychle, kdy Rusko se vydalo na Krym v roce 2014 a tím se vlastně zkomplikovala celá bezpečnostní situace v, na, na východní Ukrajině. Také připomínám vojenské operace ruské armády v srpnu 2014. Tohle všechno musíme vnímat v širším regionálním kontextu, protože to samozřejmě má dopady na bezpečnost na celé Pobaltí. V minulých eh, letech Pobaltí zaznamenalo nárůst vojenské aktivity ze strany Ruska, zejména tedy co se týče na hranicích eh, pobaltských států, ale také eh, eh, Polska a dalších zemí všeobecně. Takže vidíme v Rusku navýšení rozpočtu pro vojenské účely a kromě toho vidíme také jasnou takovou měkkou strategii a já bych k tomu tedy konkrétně řekl, jaké jsou tyhle ty vojenské i nevojenské postupy Ruska v Pobaltí. Takže nejprve bych jmenoval posílení a vytváření eh, a eh, zasílání jednotek do blízkosti hranic, pravidelné vojenské cvičení, eh, zamítání tedy vstupu do prostoru a další dramaticky zvýšené testování v reálném životě, eh, také, které zasahují potom do, do sousednicích zemí, vůle eh, uplatňovat jasnou vojenskou moc, jak eh, demonstrovali tedy v Gruzii, tak na Ukrajině, potom informační tlaky, používání energetického sektoru, aby ovlivňovali sousední země. Všechny tyhle ty oblasti se plně pojí s bezpečnostními otázkami. Takže teď několik eh, skutečností. Eh, Rusko ukazuje svoji tvrdou moc, takže v září 2009, možná si vzpomenete, že Rusko a Bělorusko eh, začaly vykonávat cvičení Západ 2009, kde tedy se zaměřili v podstatě proti členům NATO, ať už to byly země po Baltí, také simulovali eh, nukleární útoky na Varšavu. V roce 2009 také eh, proběhlo eh, zasílání velkého množství ruských vojáků a ehm, užití zbraní. To byly tedy obrovská cvičení. Potom v roce 2010 Rusko ohlásilo velkou modernizaci, velký modernizační pro, program eh, ve výši asi 720 biliard dolarů. Eh, to zase se týká renovace stávajícího vojenského eh, zařízení, vybavení to se vlastně všechno zdvojnásobilo asi od roku 2007. V roce 2014 Rusko a Bělorusko, jak říkám, eh, vykonali eh, akci eh, Západ 2013. To původně bylo protiteroristické cvičení, ale simulovalo koordinovanou ofenzívu proti sousedním zemím. Podle oficiálních ruských zdrojů tam bylo nasazeno asi 12 tisíc vojenských jednotek, 70 tanků a 50 letadel a helikoptér, včetně eh, také běloruských strojů a také tam byly eh, námořní lodě na Černém moři. Tady prostě vidíme velké nárůsty, jak z těch reálných čísel, o kterých jsme byli potom informováni, Předpokládá se, že ale ty počty byly ještě mnohem vyšší během těch cvičení. E, kromě tedy primárních cílů Rusko aktivovalo také ministerstvo dopravy, tak aby e, za cílem e, přesouvat velké množství vybavení a válečných materiálů. To zase bylo zaměřeno na západní vojenské distrikty Eh, Rusko také v roce 2013 potvrdilo, že eh, použila různé eh, střely, které by mohly zasáhnout cíle v Pobaltí, Polsku a v Německu. V prosinci 2013, to bylo vlastně ve stejné době tedy, Risko znovu otevřela své Eh, letecké mosty, eh, kousek od eh, estonské hranici, tam byly nasazeny zase helikoptéry, potom MI-29, K, K8 a také helikoptéry, které uzvednou těžké náklady. Tohle to všechno je velmi blízko pobaltských eh, hlavních měst a také blízko Finska. Zmíním například eh, snadnou dosažitelnost téhleté základny do Rigi asi za hodinu v prosinci 2000, potom eh, v roce 2014 ehm, došlo k únosům, ozbrojeným únosům měli například malé granáty, aby si kryli záda. Potom eh, litevská loď byla také zachycena eh, ruskými jednotkami, to bylo ale v, me- v mezinárodních vodách a dostali se potom do přístavu v Murmaňsku. Eh, také ruské lodi dvakrát jakoby šikanovali nebo postupovali proti finským lodím. To bylo u Gotlandu od ledna do září 2014 se tedy zvýšila vojenská aktivita v blízkosti Lotyšska. V devíti měsících eh, roku 2014 tedy asi 170 um, eh, eh, ruských strojů bylo tedy spatřeno Eh, nebo bylo o nich podány zprávy a také byly podány zprávy o 40 lodích. To jsou tedy bezprecedentní aktivity. V roce 2010 takových incidentů bylo pouze čtyři. Eh, co se tedy týče například švédského leteckého procesu, eh, prostoru, tam také švédské, švédská letadla stanovila Ehm, přítomnost ruských eh, strojů. Řekněme, že nedošlo k eh, velkému, nedošlo žádnému ohrožení, ale tato letadla nereagovala na eh, kontrolní věže, na jejich signály a nehlásila se, nehlásil se k radolu. Takže potom došlo zase také k porušení finského letového prostoru. To bylo v květnu, eh, v srpnu a v říjnu. Eh, v říjnu zase znovu Rusko porušilo eh, estonský letový prostor. Takže znovu tedy připomínám, největší porušení teď došlo právě na konci října, kdy došlo k letům poblíž hranic řady e, zemí, dostali se tak daleko až v podstatě do, e, k Portugalsku. E, rozsah těch aktivit je opravdu obrovský, vyvolává alarm. Co se tedy týče po Baltí. V květnu 2014 proběhla cvičení eh, ruského námořnictva, to zase ovlivnilo Litvu, zabránilo to například litevským lodím, aby se vydali eh, předem definovanými trasami. Eh, byly tam opět byly tam vidět nejrůznější typy lodí, včetně ponorek a Dochází tedy ke změnám i letových hladin. Rusko v podstatě provokuje a také testuje schopnost reakce sil NATO. A také tedy ukazuje v těch svých cvičeních svou sílu žádná jiná země v, po, v období po studené válce eh, neprojevila takovéto aktivity, takže já si myslím, že to opravdu můžeme považovat za nepřátelské aktivity. Není to něco izolovaného, nejsou to izolované události, to je prostě jasná, účelová strategie a e, určitě je to tedy politika, která má dalekosáhlé dopady, která vede k konfrontaci s e, sousedy v celém Pobaltí, ale i v jiných regionech. Takže v důsledku toho jsme viděli, že e, pobaltské státy navýšily své rozpočty pro vojenské účely, pro obranu. To platí ale také pro Polsko, Finsko. Vidíme také eh, větší spolupráci na obraně v celém eh, tom, v tomto regionu a posílenou spolupráci mezi spojenci NATO v tomto regionu. To jsou prostě jasné kroky. Thank you. Thank you. Um, um, Um, uh, Co se týká uh, praktik, praktik vzato, nelze toto um, srovnávat uh, vlastně s objemem ruské vojenské aktivity v daném regionu. Ze širšího strategičtějšího hlediska ruské kroky jdou směrem k dekonstrukci bezpečnostní situace po studené válce, a v souvislosti s nimi také vyvstávají pochybnosti o tom, zda Rusko chce eh, rozložit eh, bezpečnostní organizaci v Evropě vytvořenou po druhé světové válce, která je založena na principu neporušitelnosti hranic. Co se týká našich kroků, jednotlivé státy samozřejmě musí udělat své domácí úkoly a zajistit příslušné výdaje na obranu, a e, dalšího vývoje příslušných e, kapacit. E, má vlastní vláda, lotyšská vláda, se rozhodla do roku 2020 kontinuálně navyšovat výdaje na obranu až na 2% HDP. Ovšem jsou zde i kolektivní úkoly, o kterých se také zmíním, když dovolíte. Za prvé, důležitost spolupráce mezi Evropskou unii a NATO se navyšuje, jsme přesvědčeni, že stávající eh, dominantní idea eh, ruské strategické elity se vyvíjí eh, ze, z, toho, z té škály na to špatné, EU dobrá, k tomu, že na to v podstatě představuje úplně stejnou třídu nepřítele. Což není nutně špatná věc protože to NATO a Evropskou unii donutí koordinovat své aktivity a posunout se směrem k větší komplementaritě obou organizací. Z tohoto hlediska aktivita ze strany EU a NATO bude nejefektivnější, pakliže dojde k velmi úzké koordinaci a provádění těchto aktivit. Proto eh, podporujeme kooperaci mezi oběma armádami, a jejich generálními štáby a doufáme, že tato spolupráce bude do budoucna navýšena. Důležitou součástí tohoto cvičení není pouze koordinace, ale i mluvení jedním hlasem. Vedení NATO a e, hlavní budovy EU jsou od sebe vzdáleny vzdušnou čarou zhruba jenom 6 kilometrů, což je dobře. 22 z 28 členských států EU jsou zároveň členskými státy NATO. Nicméně e, komunikace vzhledem k Rusku obou organizací se dosti liší. Summit tom řekl, že e, ruská agrese vzhledem k Ukrajině představuje velkou výzvu pro ideje míru a svobody v Evropě, nicméně pokud e, správně interpretujeme nejnovější sdělení Rady ministrů obrany EU, tak eh, tam se uvádí eh, v podstatě to, že na straně EU nevnímáme příliš chuti debatovat o situaci na Ukrajině. Eh, nutně objeví se i další hrozby, které bude potřeba řešit, často několik z nich najednou, ale je potřeba diferencovat mezi hrozbami regionálními, a mezi hrozbami, které představují riziko pro globální bezpečnost jak e, z hlediska konvenčních, tak jaderných zbraní. Proto Lotyšsko podporuje re- e, myšlenku revize Evropské bezpečnostní strategie. Probíhají už veřejné debaty a k dispozici je celá řada materiálů. Zpráva Eh, vysoké představitelky o globální roli Evropské unie může sloužit jako základ pro další debatu, například eh, pro zasedání Rady v červnu 2015 v Rize, kde bychom se snad mohli dohodnout, že stávající strategii zrevidujeme. Další otázka se týká bezpečnosti hranic. Už dlouhou dobu se zaměřujeme na bezpečnost vnějších hranic EU, co se týká nelegální imigrace a obchodu, eh, nelegálního obchodu se zbožím a se službami. Zatím jsme eh, dosáhli bez pochyby velkých pokroků právě v těchto oblastech a já jsem hluboce přesvědčil, že Lotyšsko a jiné členské státy mají k dispozici ohromující síť opatření, jak eh, v oblasti virtuální, tak v oblasti praktické, tak v oblasti přímo v terénu, která umožňuje výměnu informací o právních a protiprávních aktivitách, jak eh, na pozemských, tak námořních hranicích EU. Ehm, Ovšem, a aktivita Ruska podkopává i zdravou spolupráci s Ruskem, mimo jiné v oblasti bezpečnosti, eh, kterou se nám podařilo vybudovat za posledních několik let. Pakliže eh, toto porušování mezinárodního práva ze strany Ruska bude pokračovat, bude to znamenat nejspíš konec takovéto spolupráce. Nicméně je naprosto zásadní, zejména pro dnešní diskusi, abych zvínil, že pakliže mluvíme o bezpečnosti hranic pouze v kontextu e, nelegální migrace a podobných činností, tak to nestačí. Jak vidíme při nejnovějších ruských otevřených i tajných operacích proti Ukrajině a do určité míry i proti Estonsku, máme v oblasti bezpečnosti hranic novou dimenzi. Konkrétněji je to taková ta tradičnější dimenze, která si teď zaslouží a vyžaduje větší pozornost ze strany mezinárodních organizací. Toto je zejména důležité, pakliže se podíváme na hybridní hrozby a jejich praktický dopad na naše občany. Vzhledem k tomu, že hybridní válku lze aplikovat různými formami a kombinacemi tradičních konvenčních vojenských operací, různých partizánských aktivit, kyberoperací, tak je jasné, že náš stávající přístup k otázce bezpečnosti hranice musí změnit. Znamená to, že v blízké budoucnosti budeme muset více dbát sběru informací o potenciálních aktivitách Ruské federace a jejich satelitů, a to jak z veřejně dostupných zdrojů, tak z mm, činnosti mm, tajných agentur. Bude zapotřebí vyškolit e, větší a odbornější pracovní síly v těchto, v těchto oblastech, aby mohly reagovat na hrozby, pakliže k ním dojde. Ehm, je potřeba si uvědomit, že se samotné podstaty hybridní války jsou všechny eh, příslušné incidenty navržené tak, aby vypadaly jako veřejné nepokoje nebo podobné aktivity, které my v našich společnostech vnímáme jako naprosto přirozenou součást pluralitní společnosti. Za třetí, Eh, teď se tedy dostávám k tomu, že zdůrazním eh, důležitost role vojenských synergií. V oblasti bezpečnosti musíme rozlišovat mezi respektive musíme tradičně rozlišovat, ale už v podstatě nerozlišujeme mezi vnějšími a vnitřními hrozbami. Hovoříme o různých povstáních, epidemiích, hybridní válce a tak dále. Eh, připomínám, že portfolia všech komisařů obsahují bezpečnostní složku a my budeme nadále tlačit na vysokou představitelku, aby využívala svou roli jako místo předsedkyně komise, aby synchronizovala tyto aktivity. Za další. Lotyšsko i nadále zdůrazňuje eh, své silné napojení na eh, Atlantskou oblast a jak už jsem říkal, je potřeba, aby činnost EU a NATO byly vzájemně komplementární. To musí být naším základním kamenem při řízení globálních krizí. Zároveň Evropská unie musí prohloubit eh, své vztahy s nejschopnějšími spojenci, kteří zastupují zájmy EU, jako jsou Spojené státy, Kanada, Turecko nebo Norsko. Další bod celá léta už budujeme eh, spolupráci na regionální úrovni v oblasti znalostí a tuto je potřeba dále prohloubit. Spolupracujeme v rámci Weimar plus Benerus Vyše, Vyšegradské čtyřky a dalších a dalších spolků, což jsou všechno vztahy, které musíme lépe využívat v rámci konceptu EU i propojených iniciativ NATO, kde každý členský stát může najít své pravé místo, eh, na kterém bude přispívat k posílení společné bezpečnosti. Co se týká mm, eh, uvědomělosti vůči ruské propagandě, vizaví západní státy. Toto povědomí roste, je to velice komplexní otázka, která zahrnuje otázky celkových hodnot, právní i jiné otázky. Já nebudu zabíhat do podrobností, ale dovolte mi zdůraznit pouze to, že doména informací je jednou z tradičních domén války kde eh, zejména prostřednictvím proliferace technologií a přístupu k informačním zdrojům způsobuje eh, rostoucí důležitost této oblasti. Nesmíme podceňovat tzv. brainwashing, pokusy o podkopání naší jednoty a pokusy o narušení renomé Evropské unie na světě. Je potřeba chápat, že si nemůžeme dovolit ani eh, ten luxus toho, že si budeme myslet, že máme mír a bezpečnost. Je to podobné jako v letech těsně po rozpadu Sovětského svazu. Eh, válka v současnosti se vede eh, jen o něco více než 2000 km od Bruselu, což je v moderním slova smyslu velmi blízko. Bezpečnost po Baltí je úzce propojena s ostatními regiony. Máme národy eh, na svých vnějších hranicích, které sdílejí naše hodnoty a jsou pevné ve svém eh, severoatlantické orientaci. V tomto smyslu ovšem naše bezpečnost ještě není hotová. Musíme všichni přispívat k zabezpečení naší Evropy a jejího sousedství a musíme ukázat své přesvědčení v tom smyslu, že eh, budeme čelit jakémukoliv porušování mezinárodního práva. A to, a to tak, aby. Um, aby náš přístup sloužil jako odstrašující prostředek pro všechny, kteří by chtěli naše hodnoty narušovat. Děkuji vám za pozornost. Eh, děkujeme vám, pane eh, kolego eh, Rikvelisi. Prosím, zůstaňte ještě na debatu. Teď dostává slovo pan Šatkovský. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Pan Rikvelis nám představil velmi zajímavý přehled ruských aktivit v regionu a já se proto posunu o krůček dál a pustím se do takového širšího představení významu těchto aktivit v smyslu geopolitickém a ve smyslu, který tedy má dopad i na západní státy. A pak se podíváme konkrétně na otázku po Pobaltí a pokusíme se také navrhnout určité vojensko-bezpečnostní scénáře pro tento region. No a nakonec se podíváme na určité implikace eh, dalšího rozvoje našich schopností v této oblasti. Začněme tedy rolí Baltí a Kaliningradu. Dokud Rusko neovládá většinu ukrajinského území, a dokud eh, nemůže provádět naprostou kontrolu nad běloruským územím eh, v době míru, tak se jeho vliv na západ Evropy omezuje pouze na Pobaltí a eh, subarktický region. Jak vidíme v těchto oblastech, tak Pobaltí, subarktický region a region Intermarium jsou velmi úzce propojeny a situace v nich se navzájem ovlivňují. Jak říká celá řada například britských výzkumníků, tak ovládání Baltského moře a pobaltských států má velký vliv na geopolitickou orientaci Finska a Švédska a má to také vliv na dostupnost dalekého severu. Kaliningrad lze v tomto kontextu vnímat jako problematický bod, který může způsobovat celou řadu problémů v souvislosti právě s kontrolou s ovládáním pobaltských států. Historicky vzato je Baltské moře velice důležitou oblastí, a to z několika důvodů. Hospodářsky se jednalo o zdroj celé řady surovin, eh, které se pak lodí dopravovaly do západních států, železo, měď, dřevo a další. Dnes eh, si Balské moře a Pobaltí tuto vlastnost zachovává. Výzkumníci uvádějí, že zhruba 100 tisíc plavidel za rok se Baltským mořem plaví. Kromě toho v nedávné době se intenzifikuje extrakce surovin přímo z Baltského moře, respektive z jeho dna, a například případ také eh, plynovodu Nord Stream, který má dopravovat plyn ehm, do Evropy a už v podstatě je zprovozněn, také zvyšuje důležitost tohoto regionu. vliv na obchodní a komunikační toky v Pobaltí samozřejmě ovlivňuje blahobyt a prospěch pobaltských států. Během studené války, a začneme tím vojenským rozměrem, Baltské moře nebylo hlavní scénou pro jaksi eh, strategické kroky západní aliance. Nicméně šlo o kontrolu nad dánskými průlivy, eh, která byla vnímána jako důležité, důležitý aspekt, protože jakmile by Sověti ovládli právě tuto oblast, mohlo by dojít k tomu, že by zde vytvořili jaksi obranou linii sovětského námořnictva, která by zabraňovala vstupu do Baltského moře což by samozřejmě zkomplikovalo mimo jiné také jakýkoliv přísun posil ehm, pro velkou část západní Evropy. Balské moře je také velice důležité z hlediska námořního, z hlediska kapacity stavby lodí, Vzhledem k tomu, že právě zde byla umístěna většina sovětského loďařského průmyslu a docházelo zde také ke školení jak sovětského námořnictva, tak německého námořnictva během druhé světové války. Například to se všechno odehrávalo na Baltu. E, teď co se týká geografických aspektů e, Baltského moře, což je také velice důležité pro toto téma, e, Toto moře je dlouhé zhruba 700 námořních mil a zhruba 100 až 200 námořních mil široké což vytváří velice specifickou, specifický jaksi podlouhlý tvar, což má zase dopad na e, vojensko-strategické úvahy nad tímto regionem a k, tím se, k ním se dostanu za chvíli. E, klíčové strategické body, jak už jsem říkal, e, dánské průplavy, e, to je eh, velice důležitá oblast, jejichž eh, důležitost nelze přecenit. V podstatě ten stát, který ovládá tyto průlivy, má velký dopad na blahobyt a prosperitu dalších států, které na Baltu leží. Dále se jedná o dva umělé kanály, eh, kanál Kiel a, a kanál do Barencova moře, do Bílého moře tedy, který byl vybudován za sovětské éry. To jsou oba eh, dopravní kanály, které lze velmi snadno zablokovat, například v případě války. Eh, v Baltu jako takovém ten úzký průplav z Finského zálivu je další velice důležitý bod z hlediska vojenské strategie, což lze uvést například na tom, že Němci Eh, byli úspěšní v blokování eh, sovětského, eh, sovětského námořnictva v Leningradu a v Kronštatu pouze tím, že tuto oblast zaminovali, tedy mořskými minami, a použili ještě několik málo dalších opatření právě v této oblasti. Další vlastnost Baltského moře je, že tam je celá řada ostrůvků a ostrovů, které jsou také velice důležité pro vojenskou situaci eh, na Baltu. Dovolte mi zmínit například švédský ostrov Gotland, který je přímo uprostřed moře a rozděluje námořní cesty na ty švédské a na ty pobaltské což eh, jinými slovy Švédům dává možnost vlastně ovládat veškeré mořské cesty na Balckém, v Balckém moři. Důležitost ostrovu Gotland eh, byla nedávno, aby se tak řeklo, znovu objevena eh, ve Švédsku a objevila se otázka jeho otevřenosti vůči možnému napadení, což bylo pro švédské strategické orgány velmi varující. Finské ostrovy se pak nacházejí blízko, po, poblíž jaksi finského pobřeží a ovládají zase přístup veškerých lodí na sever Banského moře, což bylo hojně využíváno v minulých válečných konfliktech. Co se týká dalších geofyzikálních vlastností, eh, je to velmi mělké moře, maximální hloubka je 459 eh, metrů, to je tedy na severu Baltského moře. E, je to moře s poměrně nízkou, e, nízkým obsahem soli, což je způsobeno nízkou teplotou a nízkou, nízkou měrou evaporace. A je to moře vel, velmi bouřlivé. Co to znamená pro bezpečnostně strategickou oblast? Vzhledem k tomu, že to je moře takové podlouhlé až oválné, a vlastně není nikdy příliš daleko k pevnině. Tak co se týká možného vojenského scénáře, budou velkou roli hrát eh, letectvo, eh, pobřežní obrana, minová válka a válka ponorek. Zejména co se týká toho posledního, eh, na rozdíl od jaksi běžné intuice, je Baltské moře skvělým operačním prostorem pro ponorky, a námořní odborníci dokonce sami dokládají, že je až čtyřikrát obtížnější zjistit ponorku v Balském moři, než například v moři severním. Toto jsou e, geografické vlastnosti, které vlastně dokládají, že v případě e, intenzivnějšího konfliktu bude z Baltu takzvaná no-go zóna, anebo dokonce i mrtvá zóna, a to pro obě strany případného možného konfliktu. A tím vzniká velmi složitá situace, zejména na prvním místě pro pobaltské státy a pro možné posily, které by e, do pobaltských států měly dorážet. Z Kaliningradu se pak stává velký problém z tohoto hlediska, protože pozemní komunikace najednou získají daleko větší důležitost a Kaliningrad se může stát bodem, ze kterého eh, budou proudit další posily. Může se e, totiž stát takovým jaksi základním bodem jak pro pozemní síly, tak pro letectvo, tak pro rakety různého doletu a různého účelu, jak pro protiletadlové, tak pro rakety používané e, proti lodím, proti plavidlům. E, co se týká bezpečnostní, otáz, bezpečnostní otázky z vojenského hlediska tady v oblasti Pobaltí, můžeme se ptát, jak relevantní tato otázka je, protože Rusko jasně ukazuje, že preferuje netradiční způsoby expanze svého vlivu v daném regionu, například to energetické vydírání, hospodářská válka, a nebo taková ta taktika malých zelených mužíčků, jak se říká. Když se podíváme na ruské vojenské doktríny, eh, vidíme v nich jasně, že pokud selžou takzvané měkké prostředky a umožní jim to vnější okolnosti, mohou začít využívat prostředky tvrdší. Například eh, dynamika konfliktu v Donbasu nám jasně ukazuje, eh, že tato logika se v praxi používá. Co se týká záměrů Ruska, které jsou spochybnitelné. Je otázka, zda se jedná pouze o vydírání, zda se jedná o nějakou interní podmíněnost, například o potřebu konsolidovat svou moc v kontextu e, vnímání vnějších rizik, a nebo zda se jedná o nějaký poslední pokus ovládnout oblasti, které bývaly kdysi ve sféře ruského vlivu, anebo zda pouze chtějí změnit pravidla geopolitické eh, hry síly, hry moci, eh, předtím, než za A tedy Rusko díky energetické revoluci přijde o schopnost financovat svou další modernizaci obraných sil, anebo za B chce uplatnit, eh, chce to vše stihnout předtím, než bude v USA zvolen jasi asertivnější prezident. A nakonec eh, případn, případný konflikt, který bude probíhat na rovině informačně, hospodářsky, politické, má velice důležitou komponentu eh, vojenské rovnováhy. A eh, ta je proto velmi důležitá v tomto kontextu. Vrátím-li se k rozměrům vojenským, tak jaké jsou možné scénáře? No, e, za prvé, pan kolega už tady hovořil o tom hybridním scénáři, což si myslím, že je velmi relevantní zejména pro pobaltské státy. Co se týče koncepce ruské vojenské doktríny, můžeme si být jistí tím, že hybridní Když hybridní způsob eh, nebyl odsouzen k zániku, tak eh, může Ruslasické klasické vedení války. Rusko může chtít být ambicioznější. Je tu ten ambiciozní scénář zautočit na Polsko, může mít ambici eh, zlikvidovat celý region, protože tím, že se mm, zruší polská obrana, tak tím se zruší obrana dalších států, v podstatě, co jsou v celém regionu i balských států. Tento operační, eh, tato operační koncepce, která se může objevit v těchto scénářích, znamená, že musíme mít eh, na paměti rozvoj eh, dalších kapacit je zapotřebí sledovat eh, ruskou eh, strategii. Tyto kapacity se rozvíjely v podstatě proto, aby popřely eh, projekci západních kapacit. A obrana, protivzdušná obrana je sofistikovaná, mají proti námořní zbraně, mají balistické zbraně, mají Iskandery to jsou eh, velice eh, efektivní eh, střely, mají radioelektronické zařízení. Operační koncepce, která může být využita v tomto regionu, spočívá v manevrovacích skupinách, které mohou hluboko proniknout na území, mohou využívat střelbu a mohou se pohybovat velice flexibilně v dané oblasti. Reakce. Jak eh, můžeme reagovat? Vzhledem k hybridnímu stylu těchto kroků eh, je důležité přemýšlet nad čísly, ale eh, jde především o politickou vůli, protože pokud se ukáže politická vůle postavit se tomuto hybridnímu scénáři, pak protivník buď se stáhne, anebo se uchýlí ke klasické válce. Klasická konveční válka si myslíme, eh, že potřebuje zásadně změnu paradigmatu. V posledních 20 let jsme zdůrazňovali kvalitu nad kvantitou. Zdůrazňovali jsme eh, projekci eh, kapacit a prostředky proti povstáním nad eh, klasickými konvenčními kapacitami. A já si myslím, že co se týče alespoň východního boku NATO, je zapotřebí dosáhnout změn. Země v tomto regionu musí více přemýšlet o místních obraných silách. Musí se více soustředit také na svou plnou sílu je tu ještě další rozměr vedení války, eh, který je eh, znepokojivý, a to je eh, deficit jaderného odstrašení v tomto regionu. Pokud se podíváme na tuto rovnováhu, je tu je tu na jedné straně Eh, to jsou Spojené státy, Velká eh, Británie a eh, Francie, které pomáhají na jedné straně Spojeným státům, na druhé straně to je Rusko. Rusko má, zhruba, má skoro tři tisíce hlavic a má také velice sofistikované dopravní způsoby pro tyto hlavice. Navíc eh, pracují na nových eh, inovativních eh, koncepcích, aby mohli omezeným způsobem využívat tyto koncepce ve vojenském scénáři. A je velice závažné to, že je tu realistický scénář toho, že Rusko pracuje na tom, aby minimalizovalo velikost těchto hlavic i tím, že je Eh, chce montovat na nové nosiče, eh, na Iskander například, na tyto taktické eh, zbraně. Každopádně se jedná porušení úmluvy INF, což je potvrzeno zdroji ze Spojených států již od léta tohoto roku. Znamená to, že Rusko může využívat zdroje a e, může vést e, omezenou e, jadernou válku proti evropským národům. A možná si vzpomeneme z 80. let, že reakce na hrozbu spočívala v podstatě v tom, že se, že se střely pozemní rozmístěvaly po Evropě. Je zapotřebí něco učinit, abychom také čelili nukleární síle a nukleární hrozbě v této oblasti. Jaké jsou implikace pro evropskou obranou politiku? Společná bezpečnostní a obraná politika podle mého eh, má omezené využití za takovéhoto scénáře. Je zapotřebí využít komplementární prvky, je zapotřebí myslet na další nástroje, je tu samozřejmě určitý rámec, který má zajistit efektivní spolupráci mezi Švédskem, Finskem a zeměmi NATO ohledně konvenčního a vysoce intenzivního vedení eh, konfliktu. A tady myslím, že skončím. Děkuji vám opravdu mnohokrát, pane Šatkovský. Nepochybně velice rádi budeme diskutovat o obou prezentacích, které jsme si právě vyslechli. Eh, dali jste nám přehled současné situace a eh, skutečně eh, jste nám ukázala, jaké jsou výzvy související s touto širokou oblastí. Jedná se o rozsáhlou oblast, která začlenuje oblasti Intermarium, region, který je velice důležitý pro mne z mého pohledu. E, slyšeli jsme o informační e, válce a také zejména o hybridní hybridních opatření, že hybridní opatření jsou velice důležitou věcí. Tuto aktivitu jsme skutečně mohli pozorovat ve všech zemích regionu. A to v současné či velmi nedávné době. Prezentace pana Šatkovského se zaměřovala spíše na eh, hypotézy a možné scénáře, ale eh, eh, bohužel všechny tyto scénáře musíme brát v úvahu. Nyní bych ráda zahájila diskuzi. Jako první promluví pan Štětina. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně paní předsedkyně. Jen krátce, já jsem nedávno žil v Hongkongu a mluvil jsem s jedním hongkongským Číňanem o Rusku a o Rusech. A on mi řekl, Rusové, Rusové to je ten bojový severský kmen, že? A já jsem si na to vzpomněl, když pan Rikvajlis a pan Šatkovský nám přednášeli svoji velmi znepokojivou zprávu. Ale mám jednu otázku k obou pánům. E, vy jste se nezmínili o Kaliningradské oblasti. Jak to vypadá v současné situaci v Kaliningradské oblasti e, z hlediska e, vojenského a přítomnosti ruských vojsk? Pan Zemke, bardzo proszę. Więc ja chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować panom nie tyle. Já bych e, nejprve e, srdečně poděkoval oběma řečníkům nejenom za ty informace, ale i za jejich kvalitu. E, já tady v době svého fungování v tomto podvýboru se často setkávám s informacemi, které, které jsou poměrně všeobecné, tak jak se o nich dozvídáme třeba z novin, ale oba dnešní řečníci hovořili o velmi vážných tématech a předložili tedy opravdu zajímavé informace a já jsem jim za to obrovsky vděčný. Bohužel tak dobré řečníky nemáme po každé. kteří by tedy předložili opravdu takovéto vynikající projevy. Co mě napadlo, když jsem poslouchal oba projevy? Myslím si, že bychom měli být velmi přesní. Přesně bychom si měli říci, v jakých oblastech je Rusko aktivní. Nemyslím to z geopolitického pohledu, ale spíše z následujících oblastí. Za prvé mám na mysli ty provokační kroky, projevy síly, které se snaží tedy ovlivňovat pobaltské státy. A za druhé také zcela konkrétní příklady porušování eh, práv a mezinárodního práva. já si myslím, že v té druhé oblasti musíme reagovat trošku jinak. A z toho vyplývá má otázka na oba řečníky. Jaké reakce si umíme představit v případě dalšího porušování mezinárodního práva, například e, porušování námořních hranic, překračování námořních hranic. To platí samozřejmě i tedy pro letecký prostor, ehm, můžeme tedy mít takhle jeden eh, let kde je tedy trošku provokace u hranic, anebo opravdový přelet. Měli bychom být velmi precizní, přesní o tom, jak na to vše budeme reagovat. Protože někdy prostě jenom eh, přihlížíme eh, porušování mezinárodního práva. Jak dlouho to budeme dělat, než začneme sami postupovat aktivně? Jak to vnímáte vy dva? Jak si myslíte, že bychom měli postupovat jako Evropská unie, jako NATO? Jak bychom tedy měli postupovat u jasného porušování mezinárodních hranic? Děkuji, pan Van Ott. <clears throat> Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat také oběma řečníkům za vynikající prezentace. Velice jasné, jako vždycky v takovýchto diskuzích, je, vojenská nerelevantnost eh, společné bezpečnostní a obrané eh, politiky. Já bych chtěl eh, říci, že je to dvojnásobně znepokojivé tentokrát, protože eh, se nám podařilo rozbít něco, eh, když jsme se snažili vytvořit separátní vojenské síly od NATO. A Rusko využívá této situace a rozděluje takto Evropskou unii a NATO. Eh, už jsme o tom slyšeli zmínky, že různé výrazy byly eh, použity v souvislosti s oběma organizacemi a vztahem s Ruskem. Takže si musíme velice ujasnit, že mm, Rusko bere seriózně na to, co se týče jakékoliv strategické či lokální či regionální reakce. Zajímavé je například, že dvě největší, dvě největší státy v oblasti, to nejsou členové NATO, tedy Švensko a Finsko, přijali kroky na to v posledních měsících, aby posílili své vztahy s NATEM. E, sice nejsou e, přesně členy, protože my chápeme tu citlivost situace, chápeme e, domácí politické aspekty těchto dvou zemí. Nicméně obě dvě tyto země eh, jsou eh, podepsali dohodu o hostitelských vztazích eh, na samitu NATO ve Walesu, což samozřejmě usnadní NATO, aby cvičilo a využívalo logistické základny, aby využívalo také toto území k operacím. Pokud Evropská unie chce mít nějakou seriózní úlohu v této oblasti, asi by se měla zaměřit nejen na diplomaci, ale i na věci, které se týkají diverzifikace energetiky, což možná je jakousi slabinou vztahů v této oblasti. A e, e, to na základě takové aliance s e, Ruskem. Pak je to otázka politické vůle, o tom jste samozřejmě jasně mluvili a míra, eh, do jaké naše vlastní eh, státy jsou ochotné brát svoji bezpečnost vážně. Mnozí eh, v našich státech snižují připravenost k obraně a jak už jsme to slyšeli opět dnes ráno, Rusko stále navyšuje svoji schopnost v této oblasti a právě proto potřebujeme vidět větší investice do obrany v tomto baltském regionu, v klíčových eh, členech eh, NATO v této oblasti, a eh, abychom viděli nějaké signály k naději, že tyto státy skutečně berou svou obranu trochu více vážně. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Pan Nád. Děkuji vám. Chci vám poděkovat za slovo, ale také bych chtěl vyjádřit tak trochu své překvapení, protože jsem očekával analýzu o zásadních aspektech strategie. Ale také jsem se chtěl zabývat ekonomickou a sociální situaci. To, o čem vy hovoříte, je vytváření válečného scénáře s Ruskem, kde Rusko se nám ukazuje jako směsice mezi Hitlerem a Atilou. Uh, a já teď tak dobře jako nechápu, oč se vlastně jedná. Ano, e, jsou tu určité e, nároky, demonstrace síly. E, některé země jsou si rovné, některé jsou si rovnější. Spojené státy strategického, ze mm, strategického významu zajímá Panama. Samozřejmě Spojené státy by nikdy netolerovaly, aby suverénní stát jako Panama předal Eh, gesci svého kanálu eh, Rusku. To by byla okamžitá reakce v tomto případě. A všichni bychom řekli, že, že to je zcela normální. Eh, a ten seznam obrany, pra, obrany zájmů Spojených států je velice silný. Hovořilo se o velkých mocnostech. Velké mocnosti takto dříve jednaly už. Takže jaké jsou strategické zájmy těchto supervelmocí? abychom e, se podívali, jak situace vypadá, jak vypadá strategický scénář. Ne proto, abychom říkali, co jsme neudělali nebo e, co je třeba posit. Potřebujeme vidět, zda je to nějaká strategická projekce. Podívejme se například na Španělsko. Ve Španělsku riskujeme, e, že si budeme plést pojmy a že vytvoříme hysterii s konfrontací, válečnou eskalací. V minulosti samozřejmě docházelo ke konfliktům v určité Eh, době. A já teď si říct jasně, že ve Stalinově době se nepřekonávaly určité eh, hranice. Ani za tvrdé berlínské krize, ani za Chruščova, když došlo potom k invazi Československa, tehdy došlo také k masivní prezenci v Polsku. Ale Eh, ani tehdy se nepřekonávaly určité limity a toto byly určité střety. Podívejme se na Blízký východ, na Afriku. Nikdy v konfrontační zóně eh, eh, nedocházelo tedy mezi, k konfrontaci mezi Varšavskou smlouvou a NATEM. Jak tedy můžeme přemýšlet vůbec o invazi do zóny NATO? Poctivě řečeno, to by byla světová válka potom, to by byla nukleární válka. Podle mne je to absurdní. Rusko ano, jedná trochu víc soft, trochu jemněji. U těch, kdo jsou slabší, jedná na Ukrajině, v Gruzii. A e, mně připadá velice znepokojivá, e, že když se teď hovoří um, o Rusku, tak se vytváří v Evropské unii, a jako tam hovoří i e, noviny, že se hovoří o strategické dohodě mezi Ruskou, Ruskem a Čínou a vysvětlete mi trochu tuto věc. Mohli byste mi také vysvětlit, jaké jsou operační eh, námořní eh, kapacity Kaliningradského přístavu? Proč? Protože Sovětský svaz, nebo tehdy Rusko, eh, opravuje se řečník, potřebuje nějaký způsob, jak se dostat na moře. Podívejme se, Kronstadt je eh, takovou tu eh, možností. Rusko chce být na volné moři. Ehm, eh, pak je tu ještě prostor Bosporu, kudy se může dostat dál. Podívejme se tedy na možný scénář. Kontrola dánských průlivů ze strany Ruska jako možnost. To je zajímavé Eh, byla by to válečná hra, eh, hra mezi různými eh, státy ve světě, ale ve skutečnosti nechápu, do jaké míry takovýto scénář vůbec je realistický. Vy hovoříte také o zranitelnosti ruské propagandy v baltských státech. Nepochybně máte pravdu, ale chci se vás i v tomto bodě na něco zeptat. Aby člověk vytvořil mm, takovou tu eh, stabilní situaci, potřebuje sociální stabilitu. A vy si myslíte, že stávající diskriminace vůči místním eh, populacím, které hovoří rusky v některých baltských zemích, to je diskriminace, která tam přetrvává, jsou adekvátním způsobem, jak dosáhnout soudržnosti, sociální vnitřní soudržnosti těchto států. Eh, víme, že sociální soudržnost je nejlepším proti jeden proti jakékoliv ruské propagandě. Pan Marek Jurek, bardzo proszę. Pan Marek Jurek. Sorry, Mr. Schaffhausen and then... Pan Schaffhausen, nejdříve. Merci, Jean-Luc Bardzo dziękuję. Myślę, że jak Jean-Luc mi odda głos, to będzie miał i okazję. Děkuji mnohokrát. Já bych nejraději nejdřív zareagoval na to, co právě bylo řečeno a na celou rétoriku toho předchozího řečníka. Samozřejmě také děkuji oběma řečníkům za jejich velmi zajímavé eh, projevy. Děkuji také za to, že eh, já si myslím, že jste vlastně poukázali na to, že je potřeba evropská solidarita, protože eh, je to tedy eh, region, který hraničí s celou řadou zemí. Je zde tedy zřejmý zájem Eh, Evropské unie, který nesmíme zaměňovat s jednotlivými zájmy jednotlivých zemí. To jsou dvě věci, které v podstatě se doplňují. Takže ten hypotetický scénář ohrožení, to jsou věci, o kterých dnes hovoříme. A měli bychom se tedy zamyslet i zde, na tomto našem podvýboru, zda v tomto prostoru v posledních desetiletích tedy nedošlo k problému, protože já si myslím, že řada z nás má příliš krátkou paměť. Vzpomeňme si třeba na Krym před osmi lety, na válku v Gruzii. Měli bychom se tedy zamyslet nad tím, ehm, jak tedy zabránit tomu, aby se to neposunulo i do jiných oblastí. Jako právě třeba do Pobaltí. Je, já bych opravdu nechtěl propadnout takovéto eh, rétorice, jakési hrozby, ale Eh, ruská moc a její politici, eh, hovoříme o nich jako, stejně tak jako o těch, kteří tedy mají moc na Ukrajině nebo v Gruzii, ale v podstatě tedy jde o řeč, kterou bychom měli vést eh, právě z politiky v Rusku. Rusko po druhé světové válce obsadilo eh, na dlouhou dobu část eh, Gruzie. Dnes tedy se hodně diskutuje o ukrajinské vládě a tak dále. Eh, to bych tady teď nechtěl opakovat, ale Rusko prostě není obvyklým partnerem mezinárodní spolupráce. Oni se chovají jinak v podstatě se sami vylučují z běžné mezinárodní spolupráce. Takže my jako zástupci <clears throat> svých států bychom určitě všichni chtěli mít bezpečnost, bezpečnou Evropu a chtěli bychom věřit tomu, že studená válka už skončila. Ale dnes si opravdu musíme klást otázku, nezapomínejme na to, že musíme zabránit tomu, aby se neopakovalo to, co se tady dělo v oblasti Černomoří, aby se to neopakovalo tedy v Pobaltí. Eh, musíme tedy zvažovat i další eh, bezpečnostní hrozby, které se mohou pojit třeba s Kaliningradem. vláda, kterou zastupuji, či jiné vlády, tam se třeba nehovořilo o zločinech v Kačinu, ale eh, třeba o jiných věcech, teď tomu říkáme třeba Königsberg, Královec a tak dále, všichni víme, o co jde, o jaký region jde. Eh, dlouhodobé bezpečnostní zájmy v Pobaltí Znamená to opravdu tedy militarizaci? Já si myslím, že tady musíme jasně se k tomu postavit. <clears throat> Také v reakci na Krym. Demilitarizace tedy eh, královce. Stačí to? Já si tedy myslím, že to nestačí. A naopak, když si kladu otázku militarizace, tak si říkám, jak to poslouží naší bezpečnosti. A potom ještě další věci. Máte ještě další informace k dispozici ohledně eh, po Baltí, kde dochází k hospodářské expanzi Ruska? Například samozřejmě tady máme podniky, jako je tedy ten Nord Stream a politika, která vede k jakémusi eh, podkopávání evropské solidarity. Musíme si tedy klást otázku, jaké technické problémy se pojí i s tímto ropovodem. Tady eh, může jít také o to, aby se opravdu jaksi zabil eh, jakýsi kůl mezi nás. Tady tedy máme, to potřebujeme taky, eh, oni potřebují taky partnera eh, v, v, na severu, to jsou právě ty pobaltské státy. Ještě musím tedy zareagovat na jednu věc. Otázka evropské solidarity. Je to solidarita i tedy s našimi sousedy samozřejmě pobaltskými státy o posílení jejich nezávislosti. Já si myslím, že oba řečníci zastupují eh, jiné země než eh, třeba Estonsko eh, nebo Lotyšsko, což jsou země, kde také jsou velké ruské menšiny. tam asi nemusí tedy plnit žádné žádné další podmínky, aby se účastnili eh, života, eh, normálně veřejného života. Eh, problém s nezávislostí v těchto státech byly etnické problémy, které vycházely z, ze sovětské kolonizace těchto zemí. Pak máme tedy kolonizaci, pak máme zase dekolonizaci. A nemůžeme brát těmto zemím právo na posílení své nezávislosti, jejich nezávislosti. Takže je naší povinností ukázat pochopení a podporu a nikoli takto na Evropském fóru opakovat argumenty, které provokativně předneslo Rusko na Radě Evropy. Doufám, že jsem to tady, že to takhle jsem neopakoval. Děkuji. Vážení kolegové, a není tu mnoho kolegů, což je tak trochu zklamání u takto důležitého tématu. Jedná se o bezpečnost a obranu. Já si kladu otázky ohledně účelů, který chceme dosáhnout když padla zeď. Což mě velice leželo na srdci, já jsem tehdy opravdu silně bojoval proti bolševismu. E, jsme si mysleli, alespoň někteří, e, že můžeme mít evropskou e, obranu, ale bohužel jsme rychle museli konstatovat, že tu není skutečná vůle k tomu, aby se tato evropská obrana vybudovala. Konec konců pro mou zemi, pro Francii v oblasti obrany a bezpečnosti, mohu říct, že vzácně, a to je, jsou další eh, eh, země eh, v Evropě, které u toho můj podobný mm, pocit. My jsme francouzska, my jako francouz, Francie máme jadernou sílu a jsme takto nezávislí. Rusko také. A, <clears throat> my můžeme říci, že následně po pádu berlínské zdi NATO převzalo tu úlohu na budování evropské obrany. A proč chceme evropskou obranu? To, za co jsme my bojovali, proto, abychom vybudovali znovu spojenou Evropu, protože si prostě myslíme, že američané, spojené státy mají své legitimní zájmy. Ale Evropa má též své legitimní zájmy a zájmy Spojených států často jsou stejné jako naše, ale nemusí být po každé úplně stejné, eh, protože v Evropě řešíme evropské otázky. Zájmy Spojených států eh, mohou takto eh, rozdělit Evropu. Březinský to napsal, protože oni využili, na to, využili k tomu prostředky, aby mohli eh, prosazovat tyto zájmy. Kolem myšlenky atlantismu vytvořili moc, eh, která je schopná jednat například eh, s Čínou a proto bylo zapotřebí odtrhnout Evropu od Ruska, aby to nebyla tato kontinentální osa nezávislosti energetické spojení. A už od roku 1995, když jsem o tom hovořil s prezidentem Kučmou, že je zapotřebí takto rozdělit Ukrajinu. Že, a tady byl tento projekt na rozdělení. A proto američané hovořili s Litevci a s Poláky, kteří mají velkou diasporu ve Spojených státech. Poláci mají e, velký důvod, například kvůli Velkopolsku, a aby našli k tomuto spojence. Ale kam nás takováto trvalá agresivní politika dovede? vycházíte z principu, že Rusko je agresorem. Podívejte se na to z pohledu Rusů. Oni se na to dívají tak, že NATO je agresor. Gorbačov, když spadla zeď, tak říkal, že už nebude rozšiřování e, NATO. A my ale vděčíme e, Gorbačovovi za vznik této rozšířené Evropy. A on teď podporuje Putina v oblasti eh, za, eh, zahraničních věcí. Eh, pan Soroš apeluje na to, aby Evropa byla spojená, aby vedla totální válku proti Rusku. Ale kolegové, kam nás to dovede? Já vám chci říct jednu věc. V určitou chvíli Rusko zareaguje. A pak můžeme mít jaderný konflikt, a věřte mi, že z něj přijde třetí světová válka a Evropa může jen ztratit. A to, co zbyde, eh, Západ prohraje, zbyde jen Čína, Ázie, dostatek lidí na to, aby znovu vybudovali nový svět. Ale Západ všechno ztratí, protože to bude totální válka. Přátelé, kteří si eh, já teď nechci říct škaredého polským přátelům nebo eh, přátelům z, baltských zemí, kteří tak trochu si hrají na tu malou a agresivní válku, ale absolutně nic, nic z toho nemusíme získat. A já pocházím eh, z Francie. Eh, my takto můžeme se stáhnout z NATO, protože Víte, jaká je politika Francie? A dnešním řešení je tedy totální válka, anebo situace, která povede k agresi a která skončí k tomu, že se nestane nic. A, a jen kvůli tomu, že budete chtít válku, ji budete mít. Já chciałem e, odpovědět na to. Mm, na... Děkuji. Dovolte mi e, zareagovat na pana Schaffhausera. Upřímně řečeno, úplně to tak nevidím jako vy. Evropa zajišťuje bezpečnost i mimo jiné Francie a jiných západních států. Nezapomínejme prosím na bezpečnost takových zemí, jako je Lotyšsko, Litva a vůbec na země, které se nacházejí v oblasti Baltu. Baltské moře je vnitřní moře Evropy. A vy o tom mluvíte, jako by to byl konflikt mezi Spojenými státy a Ruskem. Je to ale evropská záležitost. Jde o bezpečnost zemí v pobaltské oblasti. V roce 89 eh, se objevily určité evropské ideály, hovořilo se o agresi. Nezapomínejte, prosím, na naše vlastní dějiny. Kdo byl tehdy v této oblasti agresorem. No, jak říkám, to, co jste říkal vy, to já bych podepsat nemohl. Rusko je do značné míry následníkem Sovětského svazu, který vedl Evropu v nesvobodu. No a Rusko v dnešní době vedou politici, kteří aby se tak řeklo, chtějí pokračovat v tom geopolitickém sovětském svazu. Taková jsou fakta. Podívám-li se na historickou roli Francie ve střední a východní Evropě, tak i vy jistě jako francouz víte, respektive nezapomínáte na roli, jakou Francie hrála bez ohledu na to, jaká politická síla eh, byla vedoucí ve Francii nebo bude vedoucí ve Francii, to je jedno, ale zkrátka musíte zohlednit přece i ty dějiny. Tak prosím, podívejte se do nich, podívejte se, jaké vztahy byly mezi vaší zemí a našimi státy v minulosti. Tak to bych na nás chtěl apelovat. Děkuji. I já bych eh, jako členka tohoto podvýboru ráda promluvila. Eh, neráda bych eh, si ukořisťovala příliš mnoho času. Samozřejmě zvu vás i pak na příští panel, ale myslím si, že to, co dnes zaznělo, dobře podtrhuje důležitost našeho dnešního tématu a to, jak k tomuto tématu budeme přistupovat, jak jej budeme diskutovat. Je to jednoznačně otázka pro podvýbor pro bezpečnost a obranu v Evropském parlamentu. Pakliže bychom toto řešili podobně jako otázku pirátství v Africe, nebo tak, jak říkal pan Jurek, tak v praxi skutečně jde o nás jako Evropskou unii a tím pádem nesmíme zapomínat, že ty země, které sídlí v tomto daném regionu, ty si vybojovali nezávislost v roce 1989 kvůli nebo díky i e, svatému otci. To bych vám, pane Schaffhausere, také chtěla připomenout. A samozřejmě za takovouto podporu děkujeme. Dnes se jedná o suverénní státy, které si dělají starosti o svou svobodu a další suverenitu. My přece nechceme abych, eh, nechceme kohokoliv vylučovat z naší diskuse nebo z našeho společenství, chceme pouze, aby náš hlas byl slyšet a tento podvýbor je právě fórum, kde si máme dělat starosti o bezpečnost a obranu členských států Evropské unie. Vnitřní solidarita pak, solidarita uvnitř v Evropské unii, která tedy jaksi je trošku v kontrastu s solidaritou Evropské unie vůči vnějším eh, eh, subjektům, ta se tu teď diskutuje. Samozřejmě s Ruskou federací máme určité projekty, máme určité kanály komunikace, ale přesto já si myslím, že chování Ruska je přímé ohrožení státu v našem společenství a o tom musíme mluvit. My jsme společenství suverénních států. Žijí tu suverénní národy, suverénní lidé, kteří mají často obsáhlé historické zkušenosti. Samozřejmě my takové zkušenosti neustále získáváme a získávat musíme. Jsou to zkušenosti se Sovětským svazem v minulosti a s Ruskou federací teď. My rozhodně nejsme agresoři. To, že pouze sbíráme informace, není aktem agrese. Agrese je něco takového, jako se dělo v Gruzii, ale především anexe Krymu a narušení suverenity ukrajinského území. Bez ohledu na to teď, eh, jaké zájmy všechny zde hrají roli při této diskusi, myslím si, že právě toto musí být bodem východiska pro naše diskuse v tomto podvýboru. Eh, když dovolíte, dala bych teď slovo ještě stručně oběma hostům a pak se musíme přesunout k dalšímu bodu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je to skutečně velmi živá rozprava a ukazuje, že tato záležitost je velmi důležitá. Bez ohledu na to, zda e, vážení poslanci a poslankyně jsou pro nebo proti tomu, co jsem já a tady pan kolega dnes řekli. Asi nezareaguji na všechny komentáře, které zazněly, protože některé byly spíše politickými deklaracemi, já jsem se zaměřoval spíše na specifika. Ale eh, možná k té otázce Kaliningradu. Eh, samozřejmě to je velice důležitá otázka. Kaliningrad už teď má eh, víc vojenských sil Ruska, než kolik mají pobaltské státy dohromady. A co se týká vyvážení moci, právě tato oblast je jaksi dosti varující. Ale zejména také proto, že z ruské strany se Kaliningrad vždy využívá jako určitý nástroj nátlaku. Jestli něco uděláte, dáme tam rakety. Jestli uděláte něco jiného, uděláme si tam cvičení. Jestli uděláte ještě něco dalšího, provedeme vám blokádu přístavu a tak dále. Takovéto věci se dějí a věřte mi, děláme si velké starosti eh, s vývojem věcí v Kaliningradu, velice zblízka monitorujeme, co se tam všechno odehrává. K otázce pana Van Ordena. Do jaké míry berou jednotlivé národy vážně svou bezpečnost? Eh, berou ji velmi vážně. Už jsem vám říkal, že například my navyšujeme výdaje na obranu, a samozřejmě hospodářská krize let 2009-2010 nás velmi vážně zasáhla, zejména Lotyšsko. Byli jsme donuceni ponížit své výdaje na obranu, nicméně e, tyto výdaje jsou závazek, který si přece vzala stávající vláda i v parlamentu a e, v rozpočtech na příští roky už se tato položka opět bude objevovat, alespoň to, v to tedy doufáme. Co se týká Ruska eh, ke komentáři pana Narta. Řekl bych, že platí pravý opak. My jako národy u Baltského moře a vůbec západní a transatlantské společenství, my jsme Rusko brali přesně jako nám rovný národ. a odstoupení od celé řady dohod a podkopávání smyslu mnoha dalších dohod, například dohoda CFE, která byla zvána úhlovým kamenem bezpečnosti v Evropě. Víte, oni to nebyly západní státy, které by od toho odstupovaly, bylo to právě Rusko. A ve finále už před dlouhou dobou, vlastně už v 70. letech, národy, řekněme, severní polokoule se dohodly v Helsinské dohodě, že nebudou narušovat své hranice navzájem, bez ohledu na to, jaké geopolitické změny nastanou. A vlastně až do doby okupace Krymu se toto dodržovalo když vezmeme Jižní Osety a Abcházy, to jsou vlastně takové separatistické regiony, to je něco trošku jiného, ale toto je poprvé v našich novodobých dějinách, kdy došlo k porušení došlo k porušení jednoho ze základních principů bezpečnostní architektury období po studené válce – to je skutečně velice závažný aspekt, který bude mít implikace i do budoucna. No a nakonec eh, dovolte mi říct, že co se týká evropské solidarity, tady souhlasím. Jak už jsem řekl, pobaltské státy prokázali svou solidaritu vůči dalším regionům Evropy a prokázali vnímavost vůči potřebám našich spojenců. Eh, ať už to je naše společná operace v Afghánistánu, nebo naše angažovanost v protipirátských aktivitách v Indickém oceánu, nebo eh, naše výpomoc s problémy ve střední Africe nebo v Mali. Vždy když jsme byli požádáni o podporu, jsme ji poskytli. Ale jsou i časy, kdy potřebujeme podporu ostatních. A e, musím říct, že současná situace už opravdu není legrační. E, děkuji, pan Šatkovský. Um, děkuji. Kaliningrad to je něco, na, na co se tady ptalo několik hned řečníků, co se tedy týče síly v Kaliningradu. Tam jsou tři mechanizované brigády, je tam tedy opravdu hodně vybavení, které bude vybavovat další dvě jednotky. V roce 2006 Rusko a Bělorusko trénovali, eh, tedy proběhlo cvičení rychlého dodání personálu eh, do Kaliningradu, ale teď se hovoří o tom, zda by eh, tedy Kaliningrad mohl být jakýmsi jevištěm eh, invaze, nebo jestli, by to, jestli je to tedy spíš takové místo, eh, ze kterého to, do kterého se to soustředí. A já si myslím, že tam je tedy potřeba určité eh, kapacity. Například letectvo Kaliningradu, které je schopné nego, negovat tedy, v podstatě jde tam o protiletadlovou obranu, která by byla schopná samozřejmě negovat jakékoliv útoky. Potom zase jde o nasazení střel Iskander v Kaliningradu, protože eh, tam v podstatě je možné je nasadit asi během eh, 24 hodin. A jak víme, většina střední a také část západní Evropy jsou v dosahu těchto střel. To jsou střely, které jsou schopné nést taktické jaderné hraně, hlavice. Takže to bylo tedy ke Kaliningradu. Związané z... Eh, pan Zemke hovořil o porušení eh, mezinárodního práva. Zde je potřeba hledat rovnováhu mezi rozhodností, ale zase snahou proti eskalování. A na to se zase musíme podívat z různých úhlů pohledu. Nejenom tedy prismatem studené války. Během studené války šlo tedy o rozhodnost či ochotu Eh, postavit se možnému porušení mezinárodního práva, tato rozhodnost. se ovšem může stát faktorem nejistoty. Ve chvíli, kdy se je potřeba nasadit letadla, letecké stroje. Takže tam spolu s tou rozhodností je, že může také dojít k destabilizaci tam, kde ne, není dostatečný potenciál reakce. A k hospodářským aspektům, které se pojí s plynovodem Nord Stream. Výstavba tohoto plynovodu eh, švédský, jeden švédský eh, think tank předložil velmi zajímavou analýzu a sice v tom smyslu, že tento plynovod má dopad i na bezpečnostní otázky, jako je například eh, použití špionáže a tak dále. Může také jít o využití tohoto pro, eh, plynovodu pro posílení některých vojenských aktivit. Hovořil jsem o hybridní válce Ono je těžké odpovědět eh, na otázky pana Hnata Schaffhausena. Zda tady eh, nepostupujeme s takovou dvojí morálkou, zda neuplatňujeme různá kritéria. Protože v určité době se nepřekračovaly určité meze. Paní Focek už eh, se také přesvědčivě vyjádřila k tomu, takže to si myslím, že už k tomu nemusím něco říci, takže zatím tolik. Tedy děkuji. Já bych eh, ráda mnohokrát poděkovala oběma panelistům za jejich vynikající prezentace. Opravdu mnohokrát děkuji. Eh, prosím, děkujeme také za to, že jste se zdrželi na celou debatu. A teď nebudeme dělat přestávku. Já hned ohlásím tři panelisty k dalšímu bodu. Je zde s námi paní Paola Imperiale, která zastupuje italské předsednictví, námořní koordinátorka na Ministerstvu zahraničních věcí v Itálii. Ona odprezentuje akční plán a jeho ustanovení pro eh, námořní bezpečnostní strategii. Je to tedy akční plán, který vypracoval, eh, vypracovalo italské předsednictví. Druhý panelist, panelista je pan Rudolf Roy, který vede oddělení na EEAS, které zodpovídá za bezpečnost a sankce. Pardon, omlouvám se, je to pouze bezpečnostní politika, říká paní předsedkyně. A konečně je zde s námi paní Beate Kminder, která řídí oddělení na Evropské komisi, které se věnuje námořní politice a zejména středozemí a Černému moři. Nejprve předám slovo paní Imperiále. Eh, madam, nevím, jestli eh, budete mít čas potom ještě na otázky a odpovědi, protože vím, že má, eh, má, jste pod určitým časovým tlakem, takže Eh, uvidíme po, ještě, jak rychle bude trvat ta prezentace. Takže nejprve tedy paní Paula Imperiale z italského ministerstva eh, zahraničních věcí, potom pan Roy a potom paní Gminder. Prosím. Eh, buongiorno a tutti. Dobrý den vám všem. Především bych chtěla poděkovat paní předsedkyni Fotika za tuto příležitost, abych mohla ilustrovat Evropskému parlamentu výsledky práce italského předsednictví. A před námi na tom pracovalo řecké předsednictví. My jsme eh, se zabývali otázkou námořní bezpečnosti. Také díky tomuto tandemu středomořskému a námořnímu, se nám podařilo dosáhnout kontinuity za posledních 12 měsíců a dosáhnout tedy dnešního výsledku. Bohužel nás k tomu vedly i události, k nímž dochází každodenně a které způsobují krveprolití na našich mořích. Chtěli bychom ukázat, co jsme eh, dokázali, ale především bych chtěla poděkovat výboru SEDE za to, že v průběhu tohoto funkčního období se mimořádně zaměřuje na toto téma a tím velice ceným způsobem přispěl k našim výsledkům. Konkrétně se zmiňuji o studii eh, té tohoto výboru ohledně geostrategického aspektu a námořních výzev, které zde jsou pro obranu bezpečnostní politiku. A díky tomu jsme získali feedback ohledně situace s námořní bezpečností v EU. Závěr této studie poukázal na potřebu, abychom měli celkovou eh, integrální strategii bezpečnosti a také díky příspěvky, příspěvku paní Gomez, kterou e, zde chci e, pozdravit a poděkovat jí. Nyní sbíráme plody vynikající spolupráce mezi institucemi. Nehledě na změnu funkčního období Evropský parlament dokázal Eh, správným způsobem dále spolupracovat s radou a poskytovat politické směřování. My si přejeme, aby k tomu docházelo i v souvislosti se strategií v novém akčním plánu od samotných prvních dní nového roku. Ještě předtím, než budu hovořit o strategii, chtěla bych využít příležitosti a poděkovat eh, za vybudování tohoto milníku Eh, který nám umožňuje, abychom eh, postoupili k vypracování tohoto strategického akčního plánu. Tento eh, obrázek by byl nekompletní, kdybychom nepoděkovali také původnímu výboru, který poskytoval zásadní impuls pro naše diskuze. Velice ráda bych také zdůraznila vynikající spolupráce předsednictví jednotlivých komise a Eh, dalších aktérů, které nám umožnili, abychom inovačním způsobem postupovali dál a společně zajistili tyto výsledky. Doufáme, že nám toto zajistí také v následující prováděcí fázi eh, dobré výsledky. Tato práce nám tedy umožňuje, abychom měli připravený eh, harmonogram, tak jak byl vytyčen v prosinci loňského roku eh, hlavami státu a šéfy vlád ohledně bezpečnosti a obrany na eh, Evropské radě v loňském prosinci. Výsledky zná váš výbor velice dobře. Červnová rada eh, schválila strategii, která je průřezová a je vyvážená a jejímž prostřednictvím je zdůrazněn význam větší spolupráce eh, mezi vojenskými a civilními složkami, eh, které jsou zodpovědné za vnitřní a vnější bezpečnost Evropské unie. A obecněji se stanoví cíl zajistit námořní cíle Evropské unie proti řadě rizik, které se objevují, ať už to je tedy ohrožení eh, volné eh, plavby, eh, obchodování se zbraněmi piráctví či ohrožení životního prostředí. Máme čtyři hlavní principy. Je to tedy průřezový postup globální zprávy námořní bezpečnosti vzájemný eh, respekt vůči eh, kompetencím národním a EU a eh, spolupráce. Tyto principy jsou uchovány i pro vypracování tohoto akčního plánu, který neočekává dodatečné financování nebo vytváření nových struktur, ale zaměřuje se na větší efektivitu v evropské reakci s tím, eh, že se budou využívat stávající možnosti. Zabýváme se námořní bezpečností Evropské unie jako globálního aktéra tak, abychom efektivně mohli působit na moři a tam, kde je to zapotřebí, abychom měli také patřičnou viditelnost. Práce italského předsednictví bylo načrtn, byla načrtnuta na začátku července. Uspořádali jsme eh, konferenci Eh, o námořní bezpečnosti. Zúčastnili se jí reprezentanti všech členských států a také civilních a vojenských institucí, které mohly také přispět k práci Rady eh, za eh, italského předsednictví. Cílem je, abychom Eh, Evropskou radu pro všeobecné záležitosti uvědomili o této činnosti a seznámili si nové prvky, abychom tedy mohli mít strukturovaný dokument. Dnes jsme dosáhli eh, tedy Eh, posledního, doufám, že posledního znění návrhu. Eh, je za námi mnoho práce v různých skupinách, ve kterých jsme získali 130 různých akcí, kterými se má čelit jednotlivým potřebám, eh, o kterých hovořili členské státy, komise a agentury. Já nechci se zabývat strukturou eh, toho akčního plánu jako takového, nicméně bych ráda hovořila o některých eh, úvahách, které mohou být užitečné pro následnou implementaci tohoto plánu. A eh, doufám, že to bude užitečné pro Evropský parlament. Některé konkrétní prvky, jako rozhodovací autonomie EU a partnerství s mezinárodními organizacemi, včetně NATO, potřeba předcházet vytváření nových struktur, vztah mezi vnitřní a externími aktéry. To všechno bylo řešeno v tomto dokumentu. Akční plán reprezentuje eh, pro eh, vojenskou civilní eh, komunitu konkrétní příklad toho, jak Evropská unie může celistvě fungovat a aplikovat společný postup za spolupráce všech aktérů a současně tato implementace samozřejmě je velkou výzvou. Je zapotřebí, aby tento eh, plán mohl být eh, aktualizován, aby mohl být proveden. Eh, potřebují se účastnit všichni aktéři, potřebujeme více spolupracovat na základě zmíněných principů a také musíme brát v úvahu finanční omezení, kterým všichni čelíme při vytváření našich národních priorit. Ráda bych zdůraznila, že tyto příležitosti jsou prostě Eh, eh, skryty, ale my nechceme ukazovat v akčním plánu. Měli bychom, kdy to je jen možné, eh, vycházet z těch pozitivních výsledků, kterých již bylo dosaženo, například při operaci Atlanta. A také bychom měli budovat na základě dosažených kapacit programy jako jako různé interoperabilní programy a další projekty, které již byly uzavřeny v letošním roce a v předchozích letech a měli bychom lépe využívat to, co už máme, například školicí a cvičicí eh, eh, střediska, výzkumná střediska a tak dále a tak dále, aniž bychom eh, takovéto struktury zdvojovali a kopírovali zbytečně dál. Musíme se zaměřit také na školení, cvičení, vzdělávání, to je také výzvou. Nepodceňujme samozřejmě aspekty tohoto akčního plánu, které úzce souvisí se stávající agendou EU, zaměřenou na zaměření na růst a pracovní místa. Implementací tohoto akčního plánu bychom měli dosáhnout vybudování efektivního způsobu využití evropských kapacit jako globálního poskytovatele eh, námořní bezpečnosti nezapomínáme na význam partnerství Evropské unie a v této souvislosti v akčním plánu uvažujeme také o různých zajímavých myšlenkách, jak rozvíjet další činnosti a také jak revidovat eh, v budoucnosti eh, politiky. Ráda bych ještě zdůraznila jednu věc. Jakmile tento plán bude přijat, tak práce neskončí. Eh, budeme se k vám vracet a budeme se zabývat implementací tohoto plánu a půjde nám o to, abychom mohli také reagovat na veškeré dotazy, které nám můžete předložit. Děkuji. Do madam. Děkuji vám. Jako další pan Roy, prosím. Pardon. Sorry. Uh, I was told at very short... Bylo mi řečeno to uh, ve velice krátké době. Já se omlouvám. Já omlouvám, změní se pořadí. Děkuji vám mnohokrát, děkuji vám za příležitost přijít sem a promluvit k vám. My už jsme podobnou příležitost měli zhruba před půl rokem s řeckým předsednictvím a Samozřejmě informace o aktuální situaci se vždy hodí. Mohu potvrdit, co říkala paní Imperiále, že italské předsednictví SVČ a všichni vůbec spolu velmi kvalitně spolupracujeme na přípravě tohoto akčního plánu pro implementaci dané strategie. Nechci opakovat, co už eh, říkala paní Imperiále, protože hovořila velmi k věci. Eh, řeknu, že je klíčové poučit se z toho, že spolupráce mezi interními aktéry v oblasti politiky a externími aktéry může být i velmi plodná a může vést k dobré spolupráci s výsledky. Druhé poučení. Druhé poučení je, že před sebou máme ještě dlouhou cestu k implementaci těchto, těchto výsledků. Proběhla debata, teď máme akční plán s celou řadou aktivit, ale každá z nich potrvá nějaký čas a bude vyžadovat politickou vůli na implementaci. A i zde vnímáme velkou potřebu toho, abyste vy jako Evropský parlament byli začleněni do tohoto procesu, abyste ji podporovali a abyste informovali o této spolupráci mezi interními a externími politikami, Mimo jiné tím, že například třeba tento akční plán eh, bude součástí rozprav v jiných výborech. Myslím si, že to by bylo velmi efektivní při jaksi navýšení pocitu vlastnictví této věci Evropským parlamentem. Částečně to mají na starosti samozřejmě členské státy, částečně my a ASVČ. V některých aspektech je důležitější komise, v některých aspektech je důležitější SVČ, takže je to skutečně transsektorální produkt, který vyžaduje aby byl vysvětlen všem příslušným aktérům a potřebuje i jejich podporu. Je samozřejmě jasné, že to není žádné znovu objevení Ameriky. Zakládáme svou práci na tom, čeho již bylo dosaženo a co již probíhá. To je velice důležité. Je to takové jaksi dodatečné vycizelování té transsektorální perspektivy těchto aktivit. Samozřejmě každá aktivita má své těžiště, e, je potřeba zkrátka, aby někdo tu aktivitu vedl a v praxi ji implementoval. Dám vám pár příkladů, hlavně domácí politiky, například sdílení informací. O tom už jsme spolu mluvili. Máme společný, společný informační prostor, který se snažíme vytvořit v Evropě. Základní myšlenka je zlepšit sdílení informací, které jsou k dispozici jednotlivým námořním úřadům, ať už to je eh, pohraniční stráž, pobřežní stráž, celníci nebo kdokoliv další. Všechny tyto organizace v Evropě generují data, zpracovávají data a zkrátka mají znalosti. Pakliže tyto znalosti budeme sdílet, budou naše společné znalosti ještě daleko lepší a budeme moci lépe hájit naše moře. Zajistíme ochranu našich občanů a e, možnost dobré prosperity průmyslu. I na to musíme pamatovat při těchto diskusích. Toto je dlouhodobý projekt, ale potřebuje samozřejmě strategický nějaký deštník, díky kterému se navýší jeho implementace a i pocit vlastnictví ze strany EU. Co se týká eh, hodnocení rizik, tady přemýšlíme o mm, eh, podobných, po podobných cvičeních jako v případě analýzy rizik. Analýzu rizik provádí lec, který veřejný úřad v členských státech. Můžeme se od sebe nějakým způsobem poučit? Můžeme rozšířit své znalosti v této oblasti? Já bych řekla ano a bylo by to logické. Ale samozřejmě to je práce, která teprve musí začít. Další oblast spolupráce, a to je také velice důležitý strategický bod, je školení a vzdělávání vůle spolupracovat je mnoho. Přístupů a školicích institucí máme celou řadu. Většinou se jedná o školení a vzdělávání eh, jaksi veřejných úředníků, úředníků státní zprávy, ale musíme se zaměřit například také na síť pobřežní stráže, Může to zahrnovat daňové inspektory, samotné eh, pobřežní strážníky, různé inspektoráty. Všechny tyto instituce mají eh, funkce pobřežní stráže, takže tito se musí propojit a musíme se podívat na to, jak můžeme posílit společné vzdělávání a školení, například v rámci nějakého eh, programu evropských kvalifikací. Takže toto jsou tři konkrétní podněty na další spolupráci. Jsem přesvědčena, že Rudolf navrhne ještě pár dalších z toho externího hlediska, abych eh, zopakovala. Komise tento akční plán podporuje. Děkujeme SVČ a předsednictví za kvalitní spolupráci a doufáme, že i vy jako parlament se o tuto práci budete zajímat, budete ji dále sledovat a informovat o ní dostávat i na pořad jednání dalších výborů a tak dále. Děkuji vám. Děkujeme vám, paní kolegyně, za eh, tuto obsáhlou prezentaci. Teď pan Roy. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně Evropského parlamentu, vážení kolegové, dámy a pánové. Ze všeho nejdříve dovolte mi říci, že vám děkuji za příležitost vystoupit zde. Je velice důležité, abychom i nadále měli podporu a iniciativu na straně tohoto výboru, který je velmi nápomocný, zejména za posledních 12 měsíců, jak říkala paní velvyslankyně Imperiále a, a paní Gminder, je jasné, že eh, takovouto aktivitu budeme potřebovat i do budoucna, protože i s přijetím akčního plánu, ke kterému, jak doufáme, dojde v prosinci, bude stále ještě potřeba dotáhnout celou řadu věcí. A to je něco, co bych rád zdůraznil. Jednalo se o společný projekt předsednictví, komise, SVČ, ale i parlamentu, který se hrál velice důležitou roli. Myslím si, že zejména letošní rok byl velmi úspěšný v oblasti námořní bezpečnosti. Vezměme, že jsme právě eh, leto, v letošním roce přijali společné komuniké, v létě jsme vypracovali strategii a teď připravujeme akční plán. Když porovnáme to, kde jsme teď a kde jsme byli před rokem, dosáhli jsme skutečně významného pokroku. Dovolte mi několik komentářů k tomu akčnímu plánu jako takovému. My si myslíme, že tento akční plán musí být postupným dokumentem, což znamená, že my představíme něco teď, co bude zahrnovat aktivity připravené kolegy, ale to není konec. Budeme čekat také na vstupy ostatních kolegů. Samozřejmě bude to muset být i dále rozvíjeno, dále sledováno, a to i v příštích letech. Právě proto v akčním plánu předpokládáme určitý časový harmonogram, podstatě střednědobých a dlouhodobých akcí. Jak bylo řečeno, zahrnuje různé odbory, různé oblasti. Je to podobné, jako to bylo v tom návrhu akčního plánu, externí vztahy, sdílení informací, rozvoj kapacit, řízení rizika, výzkum a školení a vzdělávání. Jsou to různé oblasti, ale je potřeba je chápat jaksi propojeně Například, když přemýšlíme o cvičeních v oblasti námořní bezpečnosti, tak ta jsou relevantní jak co do vnějších aktivit s vnějšími partnery, ale jsou relevantní také eh, v oblasti vzdělávání a školení. Eh, nebo potenciální využití vesmírných kapacit, například jako je program Copernicus nebo Galileo, i toto jsou programy, které mohou přispívat jaksi k povědomí a dohledu, ale jsou také součástí diskuse o dvojím užití. My jsme přesvědčeni, že klíčovou prioritou je nastavit společný rámec, který bude združovat jak vnitřní, tak vnější rozměr, jak už zmínila paní kolegyně. Dovolte mi zdůraznit tři hlavní oblasti. Za prvé, nesmíme zapomínat, že nezačínáme z nuly, naopak navazujeme provedeno. Například operace Atlanta byla zmíněna, eh, ale je jich celá řada Vezměme například, co Evropská unie činí na poli eh, budování kapacit eh, v oblasti eh, kritických námořních cest. Z vnějšího hlediska je to prohloubení spolupráce na mezinárodním poli, to je jeden ze základních kamenů to se stává hlavně eh, z propagace zaangažování dalších vnějších partnerů, mezinárodních organizací a jiných aktérů. Tady mluvíme zejména o organizaci NATO a OSN. Co se týká Severoatlantické aliance, návrh akčního plánu identifikuje společné oblasti, oblasti vzájemně doplňkové, tak abychom zajistili lepší koordinaci, lepší koherentnost a do budoucna lepší spolupráci. No a ta třetí věc, kterou jsem chtěl zmínit, je, že je potřeba i nadále budovat kapacity, mimo jiné také na základě vlastních zkušeností, co například v souvislosti ehm, s kontaktní skupinou o piráctví u břehu Somálska, a nebo co se týká těch kritických námořních cest. Momentálně teď e, se těšíme na přijetí tohoto akčního plánu. Poté budeme vyvíjet mechanismus, který zajistí implementaci. Ale jak říkám, toto není jaksi konec cesty. Ta tvrdá práce teď teprve začne a to v souvislosti s implementací těchto aktivit. Mnohokrát děkuji, pane Roy. Nyní dám slovo eh, našim členům, nejprve paní Ana Gomez, zpravodajka k tomuto tématu, prosím. Mikrofon, prosím. Thank you <laughs> all eh, for the... Děkuji všem eh, řečníkům za jejich prezentace, také děkuji za eh, dobrou práci, kterou jste odvedli. Eh, jak říkal pan Roy, tento akční plán je takový žijící dokument, který se bude neustále měnit, upravovat. Nejprve čekáme tedy na jeho přijetí. Pohlížím teď na Eh, italské předsednictví. Myslím si, že jste také gratulovali řeckému předsednictví za to, že tlačili na přijetí eh, této strategie. My na Evropském parlamentu, v Evropském parlamentu jsme na tom začali pracovat s tím, že jsme předpokládali, že se to přijme na prosincové radě ale eh, řecké předsednictví opravdu eh, hodně přispělo tomu eh, té rychlosti. Teď tedy díky italskému předsednictví před sebou máme dokument, který podle mě je velmi dobrý, který zdůrazňuje, jaké jsou potřebné kroky, jaké jsou priority a já eh, vidím, že se tam odráží eh, řada věcí, které jsme vyjádřili my ze strany parlamentu jako určité eh, priority či obavy. Jak už říkala paní Gminder, teď hodně, záviset, hodně bude záviset na politické vůli. Můžete s námi počítat, můžete počítat s námi zde v parlamentu. Prosím, dejte nám vědět, co budete potřebovat, například co se týče parlamentního dozoru a kde můžete také navrhovat eh, konkrétní eh, kroky, v nichž vám můžeme být nápomocní i vůči členským státům. My <clears throat> vám rádi vyhovíme. Ještě bych chtěla říci, že jsem ráda, že se tam dostala některá naše doporučení, například více spolupráce, interní, externí perspektiva, ten přístup, který se tam tedy odráží v navrhovaných krocích. A já teď asi bych řekla, řekla pár připomínek. Nejprve otázka, ale eh, to je pro vás, pane Roy. Co tam není? Víme, co tam je z té strategie, ale pomozte nám identifikovat věci, které by tam měly být, které by byly dobré, ale prostě tam nejsou, které tam chybí. Další otázka kterou mám, se týká oblasti, kde právě parlament by měl hrát eh, zásadní roli. A to je okamžité zaměření na ty aktivity, to se právě stahuje tedy s tou eh, interní externí bezpečností, a týká se to například eh, operací. Já vím, že to třeba nejsou operace EU, e, například operace Triton, to je tedy operace italská, které následuje na Mare Nostrum. A to tedy není pouze otázka migrace a přeshraničních kontrol, pomoci migrantům, eh, zabránění, obchodování s lidmi a takové věci. Ale nakolik taková iniciativa by měla být evropskou iniciativou a ne pouze italskou. A také samozřejmě by se to potom pojelo s, finančním, s finanční podporou evropskou. Takže co by měla být otázka celoevropská? protože tam nejde třeba jenom o migranty, to jsou otázky i základní bezpečnosti. To je otázka třeba Libie, kde dnes máme tedy eh, eh, ISIS, která tam operuje a je to pouze několik hodin eh, plavby vzdáleno od evropského pobřeží. Takže integrování více těch aspektů, nejenom tedy migrantům, jsou tam samozřejmě tedy bezpečnostní otázky, díky nimž by z toho mohla být evropská operace a mohlo by to být financováno z evropských zdrojů a podpořilo by to samozřejmě také všechny synergie, které podporovat eh, bychom měli. A také hovoříme o kritické námořní eh, eh, cestě, trase, tak jak jste o tom hovořili. Moje další otázka. Zajímalo by mě, zda byste nám mohli poskytnout, možná ne hned, ale později, nějaké prvky či bezpečnostní incidenty, jiné i jiné incidenty v Ginejském zálivu. Protože my, když jsme sepisovali tu zprávu, tak už jsme si udělali určitou představu o tom, co se dělo, ale řekněme, předpokládali jsme, že tam dochází eh, k piráctví, stejně tak jako eh, u pobřeží Somálska. Ale zajímalo by mě, jak to tedy je, protože poté, co ta zpráva byla dokončena, tak jsem zjistila, že těch incidentů pirátsků v eh, Kinejském zálivu je mnohem více a vůbec se o tom nehovoří. To se samozřejmě pojí, pojí také s pašováním ropy v Nigerii, do toho se zapojí určitě i evropské společnosti. Jsou tam případy malé země, mají Principe, která se snažila zastavit toto pašování. Jede tedy o svatého Tomáše. Jsou to ostrovy, a e, do toho prostě byla zapojena e, švédská ropná společnost, která v podstatě z toho e, pašování, nebo určitě byla napojena tedy na to pašování ropy. Takže já si myslím, že to je prostě do nebe volající. Teď eh, na základě eh, celého toho problému došlo k eh, smírčímu soudu, protože ten, kdo na to upozornil, se tedy dostal k, k soudu. Já si myslím, že to je úplně nemožné, protože přeci dělal jenom svoji práci, dělal, upozorňoval na tento problém. Je to samozřejmě také územně AKP, takže já si, to, to se nás týká a já si myslím, že je potřeba vědět, co se u té Gineje děje v, v, obla, v otázce tedy piráctví. A to všechno eh, souvisí s naší námořní bezpečností. Pak tady vaše kroky 1, 2, 3, to je tedy a 1, 3, 3, to je to mm, pašování migrantů, to jsou věci, které by se tam měly dostat. Potom jedna pět. Tady zase hodně počítám s prací paní Mogherini, už tedy předsedala radě ministrů obrany Předpokládám také, že navštívila eh, Evropskou eh, obranu agenturu, ona o tom také informovala na Twitteru, nebojí se informovat občany o těchto věcech. Takže já na ní spoléhám, že bude zajišťovat tu koordinaci, která je potřebná mezi komisí, eh, jednotlivými agenturami a odděleními, a také s vysokým představitelem HEC, který um, je v, ve službě pro vnější uh, kroky. A já si myslím, že tady v podstatě potom jde o jakýsi ekvivalent evropské um, um, v evropskému systému rychlé reakce a tak dále. Takže já si myslím, že tady jde tedy o to zapojit všechny ty eh, agentury, potom a Galileo, Kopernikus a další, ale také EAS, Frontex, Europol a další. Také s vámi naprosto souhlasím v tom, co říkáte ohledně, to říkala paní Gminder, o potřebě podpory eh, spolupráce a společné kvalifikace eh, celé, celé sítě eh, funkcí tedy námořních kontrol. A já si myslím, že to nemůže probíhat pouze na národní úrovni bez jakéhosi tlaku, který by vyvíjela evropská úroveň. Takže to si myslím, že by měla být priorita, protože to jsou lidé, kteří ví, o co jde, kteří mají ty podstatné informace. Tady jde tedy o to sdílení informací, po kterých jste volali, Eh, potom také sdílení, hodnocení rizik, protože pokud mezi sebou si to budou vyměňovat, budou spolu spolupracovat, tak pochopí, jaký to má význam. Takže tady bychom určitě potřebovali eh, iniciativu ze strany EU. Eh, e A ještě bych ráda zdůraznila, že tedy k tomu piráctví u Gineje, já si myslím, že také v souvislosti s těmi strategickými trasami potřebujeme víc strategických informací. Určitě můžeme dostat tak, že třeba navštívíme některé operátory nebo je pozveme mezi nás, nebo prostě nám poskytnou nějaké dokumenty. Ale já jsem také byla zpravodajkou parlamentu pro eh, akční plán CBRN. A já myslím, že je strašné, když si uvědomíme, že je možné z eboli udělat zbraň. Všichni se teď zaměřují jaksi na bezpečnost na letištích a tak dále. Říkají, to, co tam děláme, je dostatečné. Ale já vůbec nevím, jestli se děje něco v přístavech. Je, probíhají tam nějaké kontroly, co se týče tedy námořní dopravy takže já si myslím, že potřebujeme mít více informací o rizicích, které se eh, pojí s takovýmito hrozbami a jak říkám, máme třeba eh, ISIS v Libii, Já si myslím, že spousta z nás takhle eh, říká, je to hrozné, ta, to, eh, ty hrozby, které představují migranti. Já s tím úplně nesouhlasím, ale já si myslím, že ta opravdová hrozba, eh, ty opravdové hrozby jsou jiné a dostatečně se jim nevěnujeme, takže si myslím, že by to měla být také priorita. A konečně bych chtěla říci, že v bodě 522 je zdůraznila, je zdůraznil také Horizont 2020 s finančními prostředky, které budou vyčleněny. Tam například v tom horizontu 2020 se hovoří o tom dvojím použití. To jsem zajistila, že tam bude, takže toho bychom měli využít ale zase potřebujeme jakési vedení ze strany komise. V posledních letech to bylo katastrofální, zejména u některých, v některých zemích, které leží u moře, jako Itálie nebo Portugalsko, byly eh, tedy implementována celá řada opatření, která měla čelit krizi, ale v podstatě byla eh, opravdu hloupá. A Tady v podstatě jde také o význam eh, dlouhodobých strategických kapacit, které, eh, které bychom tedy měli podporovat, například eh, loďařství a podobně. To podpoříme tím, co samozřejmě říkáme. Takže to je oblast, kde očekávám vedení nové komise a vysokého představitele a také samozřejmě italského předsednictví. Věřím, že stávající italské předsednictví dobře rozumí tomu, o co tady jde. Děkuji. Thank you, Mrs. Go- Děkuji vám, paní Gomez. Ráda bych navázala na jeden z vašich dotazů. Hlouběji se jim zabývala. Možná by na něj mohli odpovědět všichni tři naši panelisté. Co chybí v tomto akčním plánu? Je, to, je dostatečně univerzální na to, aby se vypořádal s extrémně eh, dynamickými prvky eh, prostředí námořní bezpečnosti ve všech možných zónách, oblastech, které jsou, spadají do zájmu EU, ať už je to po Baltí, Černé moře, Středomoří, africké břehy, jihovýchodní Asie. Co můžete říct o externím komponentu akčního plánu? Mělo by tam být ještě něco přidáno? Tak já navážu na vaši poslední otázku. Co lze dodat? A tady se jasně zmiňujete o geografických aspektech. My jsme se rozhodli, to není tedy moje rozhodnutí, e, není to, to slovo není tedy moje, tam výraz není můj. My jsme se rozhodli, že budeme sice myslet globálně, ale jednat regionálně. Já jsem říkala, že ta slova tady nepocházejí z mé hlavy, že to e, mám od e, kolegů. Akční plán z tohoto pohledu je velice dobře vyvážený. Je možné, že bude úplně živý, a na naše bedra můžeme naložit v budoucnosti výzvy, které přijdou. Například o eh, Grejském zálivu, ano, tam jste se, o tom jste se zmiňovali, tak co já vím, o piráctví u Gunejského zálivu není tak úplně piráctví. Velké procento podle definice IMO jsou ozbrojené loupeže na moři, které se odehrávají v oblasti spadající pod pravomoc eh, pobřežních států. Zvláštnost Gunejského zálivu a absence eh, zpráv o incidentech, protože se domnívají eh, patřičné orgány, že je to skutečně eh, mnohem více takovýchto incidentů, než kolik je jich oznamováno. Tak se zjistilo, jak si anonymně toto v přístavech takže nemáme detailní eh, zprávy o eh, těchto incidentech v Gunejském zálivu. Já si ale myslím, že čelíme skutečně nadnárodně organizované zločinnosti. Jak bych to řekla? Oni začali obyčejnými loupežemi eh, ozbrojenými A nyní, jak o tom se zmiňovala eh, paní poslankyně Gomez, tak se jedná o únosy eh, lodí s ropou. A to je samozřejmě mnohem nebezpečnější než pouhá loupež se zbraní v ruce. Pan Roy, prosím. Ty, eh, tyto otázky se stahovaly také k vašemu příspěvku. Děkuji vám. Možná začnu eh, CBRN. To je skutečně problém, na který bychom se měli podívat a následně to reflektovat v akčním plánu. Protože je tu iniciativa, kterou máme od roku 2010 a té se říká eh, střediska excelence, střediska excelentních iniciativ v Evropě eh, CBRN. A Kromě tedy hlubšího pohledu na toto bychom se měli zaměřit i, e, co tam lze lépe začlenit i ohledně námořní bezpečnosti. A to je přesně otázka, kterou jste kladli. E, otázka pak, co je a co není v akčním plánu obsaženo, tak musím říct si z vnějšího pohledu, že jsme docela spokojení s tím, čeho bylo dosaženo pokud to mohu říci, tak to byly i některé mm, některá témata, která nebyla tak dobře zreflektována v bezpečnostní strategii, ale ve společném sdělení ano. Například u e, pátrání a záchrany. A e, takže bych se na to dívala raději z druhé strany. V, naší, v našem společném vzdělení byla zmíněna i otázka eh, soukromě najímovaného bezpečnostního eh, personálu, který je ozbrojen. Musím ale říct, že celkově to vidíme velice pozitivně. I v tom smyslu, že tento dokument není plně vyčerpávající ukazuje, na čem jsme se prozatím shodli a už to samo o sobě je hodně. Ale stále je tu prostor ke zlepšování. V mnoha oblastech. Jenom co se týče Gunejského zálivu, a k tomu, co říkala paní Imperiále, máme eh, akční plán a také máme strategii pro eh, Gunejský záliv, eh, takže by mohlo být toto zajímavé pro kolegy, kteří zde, zde mohou promluvit v Evropském parlamentu, aby mohli tito naši kolegové, kteří se zabývají Gunejský záliv, o tom mohli hovořit. Co se týče externího aspektu, tohoto dokumentu. Já si myslím, že už v podstatě všechno bylo zmíněno. Eh, ohledně jednotlivých operací ředitel Frontexu eh, právě mm, mm, prohlásil, že eh, stávající operace spočívá tedy v pobřežních kontrolách, námořních hlídkách a Zůstává eh, ta námořní část skutečnou prioritou, což je tedy akce, která neustále probíhá. A pak už snad jen na závěr ohledně úlohy parlamentu a vašeho podvýboru. Ano, nadále budeme spoléhat eh, na vaši spolupráci, počítáme s vámi a rádi e, samozřejmě přijmeme vaše další pozvání. Děkuji vám. Paní Gminder, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Já zase navážu na to, co už e, se, o čem se zmiňovali předřečníci. Možná jednou z největších tématik je společné stanovisko členských států ohledně námořní bezpečnosti v IMO. Jak všichni asi víte, jako komise jsme proto, abychom měli společné stanovisko EU, kdykoliv se jedná na IMO, abychom měli eh, lepší eh, podmínky, abychom mohli lépe tlačit na zlepšení standardu. Bohužel ne všechny členské státy sdílejí tuto optiku a proto toto nakonec nebylo eh, provedeno. My jsme chtěli mít společný postup, lituje nám, litujeme samozřejmě toho, že ji nemáme a chceme poděkovat italskému předsednictví, že se této myšlenky drželo opravdu dlouho a nám se to nedařilo nakonec eh, prosadit. A Myslím, že všechno je pokryto. To, co bylo vyřčeno, důležitá věc je to, co se odehrává na národní úrovni, protože některé činnosti v tomto akčním plánu mají jako aktéry jen členské státy. A to je velice pozitivní věc, že všechno začne na úrovni členského státu a my pak samozřejmě můžeme být facilitátorem, můžeme trochu tlačit členské státy a popichovat je, aby dělali víc. Eh, ale potřebujeme, aby ty národní strategie byly skutečně převedeny v realitu a v to, co státy skutečně provádějí. Horizont 2020, dlouho jsme o tom diskutovali v naší pracovní skupině, také zejména Německo je velice jasně přesvědčeno, že to má být jen pro civilní použití, takže je zapotřebí eh, na tom dál pracovat. Nicméně právní základ nám k tomu poskytuje různé možnosti a už máme eh, dobré Eh, dobré podmínky pro další eh, budování. Mimo mikrofon. Já jsem se ještě na něco chtěla zeptat panelistů. Týká se to stanoviska v IMO. Podle mne to vyžaduje změnu ve statutu IMO. Jak vypadá tedy současná situace v IMO? Můžete nás informovat? Já nejsem úplně expert na tuto oblast. Možná kolegové z DG Transport by mohli odpovědět. Členské státy jsou členy IMO. My tam máme pozici eh, pozorovatele, máme tedy koordinační schůzky s členskými státy před zasedáním, snažíme se dosáhnout společného stanoviska, pokaždé to úplně nejde, ale pracujeme společně v mnoha oblastech. Nejsme tedy jediným zástupcem eh, členských států IMO, jako tomu jsme v některých eh, regionálních organizacích, které se vztahují k obchodním nebo rybářským otázkám, kde EU má svou kompetenci. Ale samozřejmě sdílíme tento názor. Děkuji. Ještě paní Gomez, prosím. Mimo mikrofon. Děkuji. Jen pár věcí bych chtěla dodat. K horizontu 2020 jsem ráda, že říkáte, že zapotřebí na tom pracovat. Ale když vidíme, že Německo postupuje tak rychle, eh, do, poskytuje zbraně Kurdům, tak doufáme, že toto se dá změnit. Já jsem slyšela, chtěla bych navrhnout, možná ve výboru bychom mohli zde mít nějaké experty. Čl- eh, o Cheltenhamsu. A jedná se tedy o ty mm, loupeže eh, ozbrojené eh, v západním Gineji. Další návrh. CBR. Mm, civilní hrozby, ano. Mohli bychom spolupracovat možná Mohli bychom spolupracovat s výborem LIBE, má to všechno interní i externí aspekty. Aby nám například eh, LIBE pozvalo nějaké experty, aby také členské státy pochopili, eh, na co se vlastně zaměřujeme, oč se jedná. A potom ta otázka soukromě najmého bezpečnostního ozbrojeného personálu. To se netýká i námořnictví. Ale v námořní oblasti je tato věc mnohem naléhavější než jinde. Opět bych to mohla předložit paní předsedkyně Eh, jako bod na náš program v blízké budoucnosti a mohli bychom požádat radu a komisi, aby nám poskytli takový přehled situace. Prosím pana Zdrojevského. Šanovní państwo, já... Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, dámy a pánové, mám dva stručné dotazy. Za prvé k eh, systému Kopernikus. Mm, proved, proběhlo několik korektur eh, při implementaci této strategie. Eh, to celé je přitom eh, dlouhodobá záležitost, ale mě by zajímalo, jaký je stav věci k dnešnímu dni a jakým způsobem by se do tohoto mohly zapojit ještě členské státy. A poté spolupráce na tomto dokumentu, konkrétně tedy spolupráce s Tureckem, Tady jde přece i o středomořsko jaksi východní oblast, že ano? A dobře, a koho se kon- konkrétně ptáte? Aha, dobrá. Takže poprosím všechny panelisty, začneme opět paní velvyslankyni Imperiále, pak pan Roy a pak paní Kminder. I done the utmost. Já jsem udělala vše pro to, aby Kopernikus a, a různé aspekty Kopernikus, ale i další aspekty z jiných programů, které se vztahují k námořnictví a k dohledu, k bezpečnosti námořním, do tohoto textu, ale jak už jsem říkala, jsme teprve na začátku celého postupu, toto ještě není poslední fáze, kdybych eh, eh, mohla vidět toto své dítě, akční plán, eh, jak se vynoří v plné kráse na konci prosince, bylo by to moc krásné, ale není to tak, teprve jsme na samém začátku. A já jsem přesvědčená a budu se snažit o to. A budu také na to trochu tlačit, eh, aby následující předsednictví. Protože teď se nejedná jen o šest měsíců, takže se tím musí zabývat víc předsednictví v plurálu. Pan Roy. Děkuji. Eh, mám jen málo, co bych dodal ke Kopernikusovi. Já na to nejsem odborník. Ale jistě se na to můžeme podívat. Důležité ve vztahu eh, k námořní bezpečnosti a akčnímu plánu námořní bezpečnosti je toto pojítko. Máme tady kapacitu s velkým potenciálem, která může být využita eh, ke zjišťování eh, situace a informovanosti, eh, které poskytování informací o námořní bezpečnosti a můžeme se podívat na to, jak se možná nejlépe využít právě takovýto nástroj. Ale samozřejmě, že to je přesně jen součást jednotlivých otázek hmm, o implementaci. Turecku. Dobře víme, že je veden určitý dialog a spolupráce s tureckými orgány. Tento dialog a komunikace je vedena eh, komisí při, a také členskými státy, abychom dosáhli plného plnění readmisní dohody ale pak opravdu dál už na to nejsem expert. V říjnu eh, se mm, snad dozvíme víc ohledně rady o všeobecných záležitostech. Paní eh, Kminde, co se Koperniku se týče, konkrétně v této oblasti připravujeme sdílení informací a mm, sbírání informací v dohledu nad námořní oblastí. A nyní vlastně definujeme, e, jaké mohou být ty e, e, provozní potřeby, jaké, jaká data můžeme získávat z Kopernikuse, ale poslední informace, které mám, spočívají v tom, že jsme stále ještě ve fázi návrhu, koncepce. Já se tím nezabývám každodenně, ale mluvím o tom, co o tom vím k Turecku, to už řekli i eh, Rudo, máme velice pozitivní, pozit, eh, pozitivní námořní eh, dialog s Tureckem, také ohledně námořní dopravy. Pravidelně o těchto tématech diskutujeme, jsme v kontaktu a já jsem já jsem tam. Active collaboration. Thank you. Také budu diskutovat s Tureckem o tom, co potřebujeme. Teď se blížíme ke konci tohoto zasedání pod výboru SEDE. Chci poděkovat všem, kdo zde vystoupili za vynikající prezentace a zejména jim chci poděkovat za práci, kterou odvedli na akčním plánu EU eh, ve námořní bezpečnostní strategii. Chci poděkovat zpravodajce paní Aně Gomeš za její přispění, které je velice profesionální. A také chci poděkovat všem váženým poslancům a poslankyním Evropského parlamentu. kteří pracují v tomto eh, podvýboru. Zejména jim děkuji za dnešní diskuzi. Tímto uzavírám zasedání. Další zasedání se bude konat 3. prosince. Děkuji za pozornost.